Dámy a pánové, zápis této schůze bude předložen parlamentu na začátku příštího plenárního zasedání. Pakliže není námitek, předám rozhodnutí z dnešních diskuse, dnešního zasedání.